Afriku a příspěvky členských států eh, do těchto fondů prohlášení Rady a Komise. A samozřejmě eh, za radu znovu eh, vystoupí ministr Nikolas Schmidt. Monsieur ministre, s'il vous plaît. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Asi vám nemusím znovu připomínat, jak závažná je krize, eh, se kterou se stále potýkáme. Je zcela pochopitelné, že tato krize a související problémy, ale také související řešení jsou předmětem rozpravy v parlamentu. Tato krize není u konce, ta rizika eh, také nevymizela, tím spíše, že se blíží zima a postavení desítek, eh, ba stovek tisíc uprchlíků se zhoršuje. Evropská unie a členské státy nezůstaly nečinní v této eh, velice složité situaci, protože neexistuje žádné rychlé a jednoduché řešení problému. Byly předloženy různé návrhy, které se teď realizují, možná příliš pomalu, eh, to musím uznat, ale eh, další úsilí je zcela nezbytné a to na všech úrovních. Hlavy států a vlád na svém jednání 23. září eh, přijali určité závazky tak, abychom mohli čelit něčemu, co už je dnes pro Evropu obrovskou výzvou. Je především třeba podpořit uprchlíky, kteří potřebují pomoc uprchlíky, eh, kteří eh, jsou eh, blízko svým zemí původu. V těchto táborech, které existují, jsou podmínky velice špatné, někdy přímo katastrofální. Neexistuje tam žádná výuka dětí a děti jsou právě hlavními oběťmi Eh, těchto krizí a konfliktů. Zabezpečení potravin v těchto táborech je eh, leckdy eh, velice nejisté. A víte, jak to dopadá. Tito uprchlíci pak se rozhodnou opustit tyto tábory a odejdou do Evropy, do Evropy, protože vlastně nemají jinou volbu. Je tedy třeba, abychom dodrželi své závazky, abychom tyto závazky realizovali. Je třeba navýšit příspěvky různým humanitárním organizacím a prostředky na různé finanční nástroje. To také patří mezi tyto závazky, včetně dvou nových svěřeneckých fondů, o kterých eh, dnes hovoříme. Eh, představitelé států a vlád se zavázali, že navýší o miliardu eur podporu EU mezinárodním organizacím a nevládním organizacím, které pomáhají syrským uprchlíkům. Jedná se především o Světový potravinářský program, o Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky a další organizace. Polovina této částky by měla jít z rozpočtu EU a ta druhá polovina z bilaterálních příspěvků členských států. Ten první závazek je dodržen a to už od října. Členské státy nám také sdělili další eh, důležité závazky Unie, tedy překročí tu plánovanou miliardu a diskuse s přijímacími eh, organizacemi už byly zahájeny tak, aby tyto závazky se mohly převést na konkrétní projekty. Pracuje na tom i komise a paní komisařka se o tom asi zmíní. Pokud jde o ty nové svěřenecké fondy. Jedná se o důležitý nástroj, který umožní združit finanční prostředky, které přicházejí z nejrůznějších zdrojů, z rozpočtu EU, od členských států, ale i od třetích zemí. Jsou to také různé rozpočtové položky, včetně humanitární pomoci a e, rozvojové pomoci. Ty fondy reagují eh, na syrskou krizi a vycházejí ze stejné logiky jako příspěvky humanitárním organizacím, o kterých jsem hovořil. Je třeba zdůraznit v tomto kontextu především odolnost a stabilizaci situace. Jak už jsem říkal, ta situace je opravdu velice nejistá tomto okamžiku současná výše příspěvku do fondu je třeba přiznat, není uspokojivá. Musíme teď přistoupit k navýšení našeho kolektivního příspěvku vzhledem k chronickému podfinancování projektů na odolnost, které jsou odfinancovány pouze z 20 podle OSN. A to vyžaduje dalších 500 milionů eur, které členské státy přispějí prostřednictvím rozpočtu EU. Chci také ještě připomenout, že Evropská unie již vynaložila více než 4,2 miliardy eur od počátku syrské krize právě na humanitární pomoc. Lucemburský premiér spolu s předsedou rady a předsedou komise připomněli všem členským státům jejich kolektivní odpovědnost v této souvislosti. V Africe zodpovídáme za vytvoření udržitelných podmínek, tak, aby lidé hledali eh, ten lepší život eh, spíše ve své zemi původu, protože jejich rodiny potřebují, potřebují jejich schopnosti, jejich energii. Peníze, které musí zaplatit převaděčům, zločincům za cestu do Evropy, by ve skutečnosti byly mnohem lépe vynaloženy, kdyby se investovaly do hospodářství jejich zemi původu. Buďme realisty, to uh, nenastane ze dne na den. A my potřebujeme nový přístup k rozvoji, který se bude soustředit na tvorbu eh, činnosti, na důstojná pracovní místa v Africe, na investice, které můžeme realizovat v těchto zemích, které budeme podporovat v těchto zemích, na vzdělávání mladých lidí, které je často nedostatečné, na rozvoj klasických odvětví, která někdy trpí hospodářskou soutěží i ze strany Evropy, třeba v zemědělství, v rybolovu. A je tedy rozhodně naší povinností podporovat to, k čemu jsme se zavázali, a sice podporovat udržitelný rozvoj. Právě nyní probíhá na Maltě Lavalecký summit. Evropská unie spolu s africkými partnery se snaží přijmout důležitá rozhodnutí, která se týkají otázek souvisejících s migrací. Jak jsem právě řekl, Hovoříme-li o migraci, nemůžeme opomenout ani otázku rozvoje. Jedním z opatření je také naléhavý fond pro stabilitu a pro boj s příčinami nezákonné migrace a pro příčiny vysidlování v Africe. Jedná se o otázky politické, nedodržování lidských práv, konkrétního útisku, když se podíváme na ty země, odkud uprchlíci pocházejí, eh, nezákonní uprchlíci často, tak oni přicházejí ze zemí, kde ty záruky v oblasti lidských práv jsou eh, neexistující. Co se týče příspěvku Evropské unie do tohoto fondu, bude rozdělen na dvě části. První je z Evropského rozvojového fondu FED a e, z rozpočtu Unie. Proto bylo možné e, toto e, hned na začátku přesně definovat, protože ten náš závazek v Africe by měl pokrýt středně a dlouhodobé potřeby. Ten problém, který řešíme, není krátkodobý, je to problém, který musí se řešit z dlouhodobého časového horizontu. Komise oznámila, že prostředky ve výši 1,8 miliard eur budou vynaloženy do roku 2020. Kromě tohoto podstatného příspěvku prostřednictvím fondu FED, což je tedy mezivládní fond, ve výši 1,8 miliard, ještě 20 členských států dosud oznámilo doplňkový příspěvek eh, za jednotlivé státy. Švýcarsko a Norsko se také rozhodly přispět. Eh, zároveň existují bilaterální rozvojové programy členských států, které budou pokračovat. Svěřenecký fond je tedy určitým prostředkem reakce, ale nemůže nahradit obvykle plánování naší finanční pomoci, zvláště chceme-li dosáhnout udržitelného dopadu, což je, myslím, naším společným cílem. E, ten lavalecký summit bude příležitostí eh, k dalším závazkům ve vztahu k našim partnerům a já tedy eh, vás poprosím o pochopení, protože letos eh, nebo dnes ještě nejsem budu schopen vám dát přesnější definitivní čísla ohledně bilaterálních příspěvků členských států do nouzových fondů, protože ty příspěvky budou záviset i na výsledcích jednání v Lavaletě. Jen vás chci informovat, že Lucembursko, přispěje 3,1 miliony eur do toho svěřeneckého fondu. Máme i rozvojovou pomoc, a to ve výši 1,03 HDP. Připomínám, že všichni máme v této souvislosti závazky. Již před časem jsme přijali závazek ve výši 0,7 a je pravda, že ne všichni dodržují těchto 0,7 a situace je taková, že některé členské země dokonce omezily svou rozvojovou pomoc. Já eh, nechci někoho kritizovat, ale vím, že i v mé vlastní zemi zazněly hlasy, které požadovaly, že by se mělo trochu ušetřit na té rozvojové pomoci, protože to vlastně nikomu neublíží. Tak je třeba si uvědomit, že i v rámci rozpočtové kázně, rozpočtových omezení spořit v této oblasti, to přinese jenom eh, určité odložené náklady protože dnes vidíme, že migrace a pomalý rozvoj, to jsou vlastně eh, dvě eh, strany téže mince. A eh, pokud se nepostavíme té otázce nedostatečného rozvoje, bídy, vyloučení mladých lidí ze společnosti v rozvojových zemí, pak pro ně prostě jediným řešením bude migrace a to i za cenu ohrožení vlastního života. Už jsme o tom diskutovali dlouze a předseda komise eh, to také řekl, eh, že ani ostnaté dráty, ani zdi jim nezabrání přijít. A eh, to, o co tady dnes jde, to je investice samozřejmě do solidarity s našimi sousedy v Africe, ale je to také investice do naší vlastní bezpečnosti. To je právě ta největší výzva. To je právě to, co musíme vyslat, tento jasný signál právě tímto směrem do tohoto regionu. Děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup, merci ministre. Děkujeme, děkujeme, vážený pane ministře. A nyní to bude zástupce Evropské komise, kterým je dneska paní místopředsedkyně Evropské komise, paní Georgieva. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Náš svět se stal tak bohatým, že ročně produkujeme neuvěřitelných více než 67 trilionů eur. A v tomto světě, v tomto našem, našem bohatém světě, bohužel mnoho lidí je závislých na pomoci, aby vůbec přežilo. A toto číslo se exponenciálně zvyšovalo. 120 milionů lidí máme v současné době na planetě, kteří potřebují pomoc pro samotné přežití. Pokud by to byla země, tak by to znamenalo jedenáctou největší zemi mezi, někde mezi Japonském a Tureckém. Polovina populace této země je bezdomová jsou to lidé vysídlení konflikty nebo přírodními katastrofami. A pokud je to vysídlení lidé v rámci těchto vysídlených lidí Většina z nich žije právě v našem sousedství. Žijí v severní Africe, na středním východě. A je jasné, že my v Evropské unii procházíme testem Nejenom vlastně pokud jde o pomoc, pomoc té, tomu jednomu milionu, kteří se dostali na naše pobřeží, ale zároveň i těch 51 milionů, kteří tam zůstali a to je naše morální právo a zároveň je to v našem zájmu. Chceme-li, aby tato situace byla zvládnutelná, abychom byli, dostali svým občanským povinnostem, musíme samozřejmě věnovat obrovskou pozornost potřebám těchto lidí v Libanonu, Jordánsku, Turecku, ale zároveň v zemích afrického rohu, Sahelu. A právě proto se Evropská komise rozhodla, že navíc ještě k naší obvyklé humanitární pomoci budeme využívat nový instrument, právě tento svěřenecký fond, o kterém dneska hovoříme, protože tento fond má kapacitu získat, přilákat velké částky, finanční částky, které by jinak byly roztříštěny a nemohly by nám pomoci provádět rychlá rozhodnutí, financovat pružným způsobem, přizpůsobovat se rychle se měnícím změnám v této oblasti. Zároveň to představuje příležitost pro získání dalších dárců a snížit administrativní zátěž a zároveň zvýšit dopad a účinnost těchto finančních zdrojů. Proto jsme nedávno dospěli k rozhodnutí vytvořit dva takové svěřenecké fondy. Jeden z těchto fondů, právě jsme o tom slyšeli, je na stole Valeckého samitu to je právě ten naléhavý fond pro Afriku, naléhavé pomoci pro Afriku, o kterém diskutovala vysoká představitelka místo předsedkyně Evropské komise paní Morgarini a pan komisař Mimica v AFETu i ve výboru 9 v září letošního roku. 9.9. pan předseda Juncker připravil návrhu vytvoření tohoto svěřeneckého fondu, kterého hlavním cílem by měla být pomoct těmto lidem reagovat na hlavní příčiny nestability a boj proti nelegální migraci a zároveň pomáhat vysídleným obyvatelům Afriky. Já jsem nesmírně ráda, že od tohoto 9.9. do 20. října došlo k zásadnímu pokroku v této oblasti a Evropská komise byla schopná přijmout relevantní rozhodnutí, která se týkají návrhu ústavního ústavní dohody. To znamená, že skutečně je to fond, který již funguje, představuje ekonomické příležitosti, podporuje odolnost našeho společenství, snaží se budovat a posilovat bezpečnost a zároveň lepší řízení migrace v Sahelu, v okolí českého jezera a v africkém rohu. Tento svěřenecký fond, a to bych ráda zúraznila, nám pomáhá reagovat na hlavní příčiny migrace a zároveň pomáhat lidem, kteří mají okamžité naléhavé potřeby poskytnutí pomoci. Je to nesmírně pružný fond, který představuje a umožňuje okamžité, rychlé akce činnosti konkrétně a zároveň je to výborný rámec pro zviditelnění našich aktivit a toho, co Evropská unie v této oblasti tohoto fondu chce udělat. Pokud jde o cílené akce tohoto fondu, jednak je to tvorba pracovních příležitostí pra, hlavně pro eh, mladé lidi a pro ženy. Dále je to budování propojení mezi rozvojem a bezpečností. A samozřejmě podpora velice konkrétních aktivit a činností kroku, které se týkají řízení migrace a těchto migračních toků. My se těšíme na výsledky Valeckého samitu a doufáme, že se nám povede ve Valetě získat další zdroje. Pan Schmidt se o tom zmínil, dneska máme k dispozici 1,8 miliardy v tom svěřenském fondu plus dalších 70 milionů, které přislíbily členské státy a já skutečně doufám, že se nám povede získat eh, ve valetě ještě dalších závazků finančních prostředků. 200 milionů z tohoto fondu chceme předložit Tunisku, Maroku, Egyptu a, a e, Nigerii. Nechci zde vysvětlovat, proč právě tyto země jsou důležitými, zacílenými zeměmi pro tento typ pomoci. Druhý svěřenský fond, který jsme vytvořili, je regionální svěřenský fond, který by měl reagovat na serskou krizi z prosince 2014. Jeho cílem je to, abychom tedy poskytli komplexní pomoc v Sýrii na regionální úrovni, tak aby to odpovídalo potřebám Syřanů. Nicméně tento fond budeme schopni použít i k tomu, abychom pomáhali Syřanům nejen v sousedních zemích, ale také v Sýrii a abychom pomáhali i těm Syřanům, kteří se již vydali na cestu do Evropy a nacházejí se, nacházejí se v některých eh, sousedních zemích EU na té eh, takzvané západní eh, cestě. Říká se tomu Damadat fond, což znamená naděje. Jde o to, abychom vyslali jasný signál směrem k syrským uprchlíkům, ve smyslu, že svět na ně nezapomněl. To je ta naděje, protože mnoho z nich je na cestě do Evropy, protože už ztratili naději pro sebe a pro své děti. Jeden z cílů tohoto fondu spočívá v tom, že chceme podporovat vzdělávání syrských dětí. Právě to je jedna z nejpalčivějších tragédií v posledních letech. Sýrie je země, která dosahovala eh, velmi dobrých výsledků v oblasti vzdělávání, měla velmi vysokou úroveň gramotnosti eh, a ti, ty děti, eh, které se mohli stát inženýry, doktory, eh, nyní mají horší vyhlídky, dvě třetiny z nich do školy nechodí. To znamená, že my chceme zajistit jejich vzdělávání, chceme tím pomoci i jejich rodinám. Eh, chceme tedy na pomoci tomu, aby jejich rodiny mohly zůstat tam, kde jsou, aby se nevydá cestu. Dnes tedy Eh, přislíbily další členské státy svoji pomoc. Eh, to představuje dalších 32 milionů euro. Ráda bych poděkovala členským státům, které do tohoto fondu již eh, přispěli a chci poděkovat také těm, kteří, které přispěli přímo do UNICEF, do potravinového programu, do Eh, UNHCR. Musím říci, že je to kritický, důležitý moment pro nás, pro Evropy. Pany je důležité, abychom eh, tedy učinili nějaký krok eh, abychom prokázali, že tedy Evropa je zdrojem dobrého. Děkuji, děkuji vám, paní komisařko. A nyní tedy dostanou slovo zástupci jednotlivých politických skupin. A Jménem EPP dostane nejprve slovo na minutu a půl pan poslanec Ryan Berger. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, pane ministře, já jsem vyslechl vše, co jste zde říkal a musím říct si, že jsem zklamán. V jedné věci s vámi, pane ministře, souhlasím. Kdo si myslí, že pomocí plotu a drátu se problém vyřeší, ten sám sebe pouze omezuje, omezuje možnost vyřešit věc. Ale nemůžete říkat, kdo, kdy a kolik má přispět do těchto dvou fondů, abychom se špatně nepochopili. My všichni společně jsme v zámci velkého úsilí před eh, měsícem v rámci zrychleného postupu zajistili to, že 2,9 miliard EU, milionů EU bude dáno k dispozici Evropského parlamentu masivními přenosy a transfery, ale když tady poslouchám to, co řekl pan komisař Gutierrez, komisař OSN pro že ten řekl 5 tisíc každý den do konce února, tedy více než 500 tisíc lidí přijde, skutečně tady nestačí Ehm, to, co jsme poskytli pro to, aby tito lidé zůstali v uprchlických táborech eh, v blízkosti svých domovů. A co se týče světového potravinového programu, co se týče UNHCR, toho, těch, ty prostředky, které tam v říjnu eh, šly, když toho nebylo příliš mnoho, ale aspoň něco. Toto nezajistí dobré přežití eh, uprchlíků v zimě, rozhodně ne. A dále otázka rozdělovacího mechanismu. Paní předsedkyně, já mám dvě minuty. Ano, dvě minuty plus 10 vteřin, protože jsem nepřerušila. Takže článek 78.3 bychom neměli bývali vyložit na přerozdělací mechanismus, ale by byl lepší tam mít článek 79.3, což jsou společná pravidla pro přechodnou ochranu eh, lidí, kteří odcházejí pokud je to masivní. Nebylo to tak učiněno, může to mnoho členských států a proto prosím, vyřešme to, aby toto řešení ve formě fondu fungovalo, jinak ho budeme muset opět spochybnit a paní komisařko, prosím, v rámci každé schůze výboru pro rozpočtu nám poskytněte informace, kdo, kdy a kolik, jinak zkusíme, ztratíme důvěryhodnost a humanismus a solidarita v Evropské unii zbankrotuje. Děkuji. Děkuji. Eh, já eh, nechci, abychom se špatně pochopili, pane BG na mých podkladech. V mých podkladech tady mám, mm, že jste měl minutu a půl, ale já si vaší práce velice vážím a dokonce vám ráda poskytnu dvě minuty a půl. Ale nyní dávám slovo paní Gardia Zabal Rubial. Máte k dispozici dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní komisařko, pane ministře, uprchlická krize, kterou momentálně prožíváme, a veškeré výzvy Evropské unie, ať už sociální, humanitární a také rozpočtově technické povahy, kterým čelíme. Já se tedy budu soustředit nyní na rozpočet. Když Evropská unie eh, předložila programy pro uprchlickou krizi, tak tam jsou velké částky také pro Sýrii a pro Afriku, pro ty svěřenecké fondy. Myslím si, že Evropská unie se skutečně velmi snaží a že je to chválihodné, jakým způsobem se snaží tu krizi řešit, ale tím to nekončí. To je tedy ta část, která se týká evropského rozpočtu. A co se týká té části, která se týká členských států, jak neformální setkání rady v říjnu, tak v září, pan Schmidt to připomínal, vedlo k tomu, že se členské státy zavázaly, aby spolupracovali se Světovým potravinovým programem a poskytli několik milionů eur sami ze své kapsy. Navzdory snahám některých členských států stále ještě chybí 2 miliardy eur. Což nejsou ovšem pouze špatné zprávy, Víme, že v evropském rozpočtu, podle toho, co říká komise, je 9 miliard eur, které bude vráceno členských států, co se týče z důvodu přizpůsobení rozpočtu a také z důvodu vlastních zdrojů, například sankcí a cel. A e, taková ta částka by přeci by mohla být využitelná, či aspoň část této částky by mohla být využitelná ze strany členských států právě proto, aby přispěli do těch obou svěřeneckých fondů. Naše jednání musí odpovídat našim slibům a tomu, k čemu jsme se zavázali. Nemůžeme si dovolit luxus zde stroskotat. To také řekl pan Tux a také pan Plemin Betel a napsali to 28 členským státům. Děkuji. Já budu nyní dávat eh, ještě lepší pozor na dodržování řečnické doby a nyní má slovo pan Kölmel. Děkuji nám všem, je jasné, že členské státy Evropské unie při zvládání aktuální krize musí dostat své odpovědnosti a k tomu patří také to, že budeme tedy souhlasit s tímto návrhem neboť právě Sýrie a celkově africký kontinent potřebují právě nyní naši pomoc. A proto 2,3 miliard eur je částka, která je skutečně přiměřená. Samozřejmě není dostačující, ale alespoň je to něco. A není to důležité pouze z rozpočtového hlediska, z rozpočtově politického, ale také z hlediska toho, jak efektivně můžeme utrácet peníze, využívat prostředky. A my jsme vždy byli toho názoru, aby naše prostředky byly využívány co možná nejblíže tomu, kde se ty krize odehrávají, protože tam vlastně jsme efektivnější, můžeme za stejnou částku dosáhnout většího efektu. Je tedy důležité, abychom zajistili, že lidé nemusí odcházet tisíce kilometrů, ale musíme jim pomoct tam, kde právě jsou. Nyní hovoříme, a to je naším tématem, o rozpočtu. Ale co nám vždy chybělo, co jsme vždy kritizovali, je to, že většinou hovoříme pouze o rozpočtu, pouze o penězích. A já i nadále tady postrádám jasnou koncepci, koncepci, která by byla hodná Evropské unie, tak abychom konečně, konečně řešili a zabývali se veškerými těmi aspekty, které se tím pojí a dospěli ke skutečnému řešení. Tuto krizi nevyřešíme pouze pomocí peněz. Peníze budeme potřebovat, ale ne jen peníze. Musíme se vždy opět vrátit k tomu, aby v EU platilo právo a zákon a bylo uplatňováno jednotným způsobem. Děkuji. Děkuji a nyní má na dvě minuty slovo pan Depre, prosím. Eh, Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážený pane předsedo, vážená paní místo předsedkyně. Já jsem opravdu velice pozorně naslouchal. A nechci skrývat, že skutečně nejsem spokojen protože mám pocit, že pokud je o závažnost celé situace, tak ji trochu podceňujete. Poslední čísla z komise hovoří o následujících dvou letech asi třech milionech dalších uprchlíků. Měli bychom říci, že skutečně toto je ta situace, které čelíme a které, které, měli bychom to říci velice jasně. A zároveň pokud jde o výsledky, které očekáváme o těch opatření, o kterých jste hovořili, že musíme přijmout dobře pro ty svěřenské fondy, ano, u svěřenského fondu asi jedna miliarda, a možná samozřejmě předpokládáme, že těch 500 milionů přijde i ze strany členských států. 2,5 milionu prchlíků máme v okolitých zemích a opravdu v, v, jenom v Syrii je tam několik 100 tisíc vysílených lidí. 150 tisíců um, uprchlíků um, by teda mělo být pokryt asi jednou miliardou. Když se na to podíváme objektivně, myslíte si, že skutečně z, tohoto, z této miliardy ne, neočekáme příliš mnoho? Když se podíváme na nástroje, které již fungují, tak ten Evropský rozvojový fond, bilaterální spolupráce, 1 miliarda ze Syrského fondu a 1,8 pro Africký fond, to je v podstatě kapka, která nic nezmění. Ano, ještě to něco změní, ovšem budou to pouze drobnosti. Zásadní je, aby Evropská unie i členské země definovaly společnou strategii a využili veškeré nástroje pro to, aby společně tyto nástroje mohly přinést nejlepší výsledky, mnohem lepší výsledky, než jsme viděli do dnešního okamžiku. A samozřejmě, jak budeme distribuovat tyto fondy například v Turecku, dáme je Erdoganovi, který je požaduje, nebo specializovaným organizacím, které spolupracují v této oblasti. Ano, spolupráce to je velice dobrá záležitost, ovšem neměli bychom zde pouze podepisovat nějaké biankošeky. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. A dalším řečníkem je paní Ni Riada, která má 1,5 minuty. Děkuji za slovo, vážená paní komisařko. Musíme samozřejmě být solidární a chceme, aby fungovala, musí to být integrovaný přístup, jež bude podporovat humanitární pomoc a zároveň mírový proces a udržitelný rozvoj, a to transparentní a velice odpovědným postupem na určitém pevném základě a rámci. Ovšem my zde tyto finanční prostředky nemáme ještě dostatečné, abychom řešili stabilitu, humanitární pomoc v Syrii, Turecku, v různých regionech Afriky. Občas mám pocit, že investujeme více do vybavení našich budov než do lidských bytostí. Prioritou by měl být svěřenecký fond pro Afriku. Evropská unie je hlavním dárcem těchto fondů a proto je zásadní, aby Evropská komise zajistila mm, určitou odpovědnost na straně i ředitelství pro další rozšíření a zároveň pro jednotlivé strategie a využívání těchto fondů. Komise by měla přijít s výroční zprávou ohledně humanitární pomoci, sociálního rozvoje, ekonomického dopadu a stability jednotlivých projektů, které čerpají z těchto fondů komplexní informace by měly být k dispozici ohledně subjektů, kteří, které jsou zodpovědny za provádění těchto projektů a zajistit, aby tyto projekty byly v souladu s finančními pravidly Evropské unie. Je zásadní zlepšit tyto finanční nástroje, učinit je pružnějšími a efektivnějšími v rámci našeho rozpočtu a zároveň zajistit transparentnost a, demokratický, a demokratičnost celého procesu. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Hautala. Na dvě minuty, prosím. Paní předsedkyně, já si velmi dobře vzpomínám na to, kdy byl, když byla paní komisařka Georgieva naposledy ve výboru pro rozvoj, než se stala místopředsedkyní, tehdy jste řekla, že pokud nebudeme řešit příčiny humanitární krize, tak nikdo nebude schopen zvládat náklady a utrpení, které vzniká touto krizí. A já si myslím, že jste měla naprosto pravdu a že jsme již tehdy měli chápat dobře ty náznaky. Eh, my v tuto chvíli jsme svědky lucemburského předsednictví a to je dobře. Lucembursko je malým, ale velmi konzistentním dárcem a partnerem a myslím si, že bychom se neměli eh, tedy eh, bát hovořit otevřeně o škrtech, pokud jde o rozvojovou pomoc v jiných zemích. Například u nás ve Finsku jsou ty škrty zásadní, to není pokles, to je kolaps a já si myslím, že eh, je to skutečně velký problém. Máme svěřenecký fond, musíme ho co nejmí, nejlépe využít. Mám několik otázek, například pokud eh, řešíme naléhavé situace, velmi urgentní situace, tak jak zároveň budeme schopni dostat principu účinnosti pomoci. To znamená tomu, aby zatím stály samotné země a eh, jak dostojíme našemu eh, přístupu založenému na lidských právech. Musíme se tedy snažit zabránit tomu, aby byla zneužívána lidská práva. Ty peníze nejsou nové prostředky. Musíme pochopit, že pokud je vynaložíme, tak to bude na úkor některých probíhajících projektů. Jak zajistíme, že tyto svěřenecké fondy budou komplementární s dalšími finančními eh, zdroji a fondy? To je všechno. Děkuji a nyní má slovo pan Koral na minutu. Prosím. Děkuji, děkuji paní předsedající. Pan předseda komis, eh, Juncker i paní komisařka Georgieva vícekrát vyzdvihli význam toho, že se tedy musíme postavit k čelem k příčinám uprchlické krize. Na to musíme upozornit členské státy, musíme jim to připomenout. Evropská unie ehm, tady hází ručník do rinku. Musíme se podívat na to, jak to vypadá s veřejnou sférou. Musíme eh, dodržet veškeré závazky. Eh, plyne tu mnoho slov, ale nenásledují žádné činy. Pokud hovoříme o svěřeneckých fondech, tak víme, že to jsou fondy, které v podstatě budou mm, přesunuty z rozvojových eh, fondů. A hm, my velmi dobře víme, že pokud chceme vážně řešit problémy, které vedou k tomu, že se tolik lidí vydává na cestu, tak musíme vytvořit velmi seriózní pro- programy, které to budou eh, správně řešit. A nyní má slovo pan Bej, prosím, na dvě minuty. Vážená paní komisářko, milí kolegové, dneska dopoledne jsme se dověděli o tom, že syrská armáda konečně prolomila obléhání, více než dvouleté obléhání v okolí letiště Kvivesu. Je to velice důležité eh, letiště, strategické letiště nedaleko města Alepo, tohoto mučetnického města, které stále trpí a já jsem skutečně rád, že došlo k tomuto vítězství a doufám, že je to začátek konce

islámského státu, této teroristické organizace. Od samotného vypuknutí syrského konfliktu evropské administrativy podivně neustále prokazovaly nedostatek pragmatického přístupu, přilévali oleje do ohně tím, že zavírali ambasády a zároveň podporovali různé rebelské skupiny, které byly umírněné pouze na papíře. V březnu eh, jsem společně s Marie Christine Arnold navrhoval, aby došlo k obnovení, aby došlo k vytvoření usnesení, na základě kterého bychom obnovili diplomatické vztahy se Sýrií ještě před vyřešením celého konfliktu. Musím přiznat, že zde byla určitá jasnost zhybou ze strany EU, protože například šéf naší delegace Evropské unie v Syrii neukončil dialog s místními orgány. Pan Anis Narkur několikrát um, již hm, často skutečně navštěvuje Damašek. Pokud jde o pomoc syrskému lidu, je mi líto, že komise podporuje organizace jako hm, například Lékaři bez hranic, který fungují pouze v oblastech ovládaných rebelí. Ovšem my bychom měli podporovat veškeré organizace, které fungují v Syrii a které pomáhají v humanitární eh, oblasti a to skutečně nestraně, například eh, Červený kříž nebo OSN, kteří mm, nemají, které nemají dostatek finančních organizací. Možná bychom se měli zaměřit na křesťanské organizace, na eh, nevládní organizace, například francouzskou organizaci L'Oeuvre Dorian nebo SOS Chrétien Dorian, které jsou plné mladých dobrovolníků, kteří fungují v Syrii, Libanonu nebo Jordánsku či Iráku odvádějí, jsou to uznávané organizace, které odvádějí úžasnou práci díky dialogu s místními orgány, proto bychom se měli inspirovat jejich pragmatickým přístupem. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní za nezařazené pan Zoltán Balco. Máte slovo. Děkuji. Eh, abychom mohli vyřešit eh, tuto krizi, tak se nejdříve musíme podívat na její příčiny a odstranit je. A proto v první řadě musíme zajistit mezinárodní spolupráci se zeměmi arabského jara. Současné rozhodnutí zřídit eh, tyto dva fondy je rozhodnutím pozitivním, tak to můžeme zajistit to, aby uprchlíci mohli zůstat v blízkosti svých domovů, svých vlastí. Zále musíme zajistit, aby šengenská hranice v Řecku byla chráněna. Pokud eh, chráněna nebude, pak nám nezbyde nic jiného, než používat takové eh, prostředky ochrany hranic, jaké ji používá Maďarsko. Musíme zvládnout migraci a musíme také zajistit kulturu a identitu Evropy. Děkuji. Děkuji. A tím jsme dospěli ke konci řečníků za jednotlivé frakce a dostávají se individuální poslanci a jako první má slovo pan Fernandeš. Děkuji, paní předsedkyně. Členské strany nyní na konci roku dostanou devět 5,4 miliard z evropského rozpočtu. To jsou příjmy, které, se kterými nepočítali. Jsou to dodatečné, mimořádné příjmy. A z těchto 2,4 miliard 2,3 miliardy jsou příjmy z pokut a také z cel. Což je tedy částka, která přesně odpovídá tomu, co vlastně by členské státy měly vložit do těchto dvou svěřeneckých fondů pro Sýrii a toho pro Afriku. Což znamená, že členské státy by nemusely vyvinout vůbec žádné dodatečné finanční úsilí, vůbec by nemuseli nějakým způsobem předělávat své národní rozpočty. Oni by mohli vzít tady ty těch 3 miliard eur tak, aby skutečně tedy dostali svým závazkům vůči těmto dvěma fondům. Tato oprchlická krize. A je zde povinnost ji řešit. Řešit problémy přímo tam, kde vznikají. A my bychom na sebe tuto povinnost měli vzít. A veškeré instituce by se měly zapojit do řešení této krize. A tyto dvě fondy dají naději, a také zaručí lepší budoucnost, přispějí pro vzdělání osob přímo tam, odkud pochází, budou předcházet. Vždy je lepší předcházet, dělat prevenci, než se něco zažít pode. A já doufám, že tyto dodatečné částky, které se vrátí z evropského rozpočtu do rozpočtu národních, budou skutečně použity proto, aby se vyřešil tento problém. Pane Fernandeši, je tady modrá karta od pana Kobuna. E, akceptujete ji? Prosím, pane Kobole. Koburne, máte slovo? Děkuji, paní předsedající. Rád bych položil jednu otázku. Nebylo by v tuto chvíli, kdyby eh, tady Spojené království investo, když Spojené království investovalo více peněz do eh, táborů na turecko-syrecké hranici než kdokoliv jiný, eh, než kdyby, nebylo by lepší, kdyby je tedy dalo přímo těmto zemím než Evropské unii? Já si myslím, že v tuto chvíli to tedy ani nebylo eh, prověřeno. Pojďme eh, to tedy nechat na národních vládách a pojďme eh, nechat Evropskou unii rozhodovat o jejich vlastních věcech. Děkuji. Pane Fernandez, prosím, odpovězte. Děkuji mnohokrát. Spojené království, tak jako další členské státy, dostanou dodatečné část prostředky. A samozřejmě je to na nich, je to na jejich vůli, jak je použijí, zda je tedy použijí pro tento cíl či ne. Já jenom říkám, že žádný daňový poplatník z žádné země když tady je tolik dodatečných příjmů z těch eh, pokut eh, a z těch cel, žádný daňový poplatník tedy neponese to na svých bedrech, pokud se takovéto prostředky poskytnou do těch fondů. Je důležité samozřejmě, aby peníze v fondech by byly dobře zpravovány, dobře užity, aby se dosáhlo těch cílů, které byly vytčeny, což potřebuje to, abychom samozřejmě zvýšili úsilí v rámci dobré zprávy těchto fondů. Ale něco takového je běžné. Děkuji panu Fernandesovi a dalším řečníkem je pan Gajer na minutu a půl. Děkuji paní předsedkyně, vážený pane ministře Šmitre, paní místo předsedkyně Georgievo. Představte si, na chvíli pacienta, který leží na lehátku psychiatra a říká asi toto. Pane doktore, já jsem šéf vlády členské státu Evropské unie, když jsem v Bruselu, tak tam a sedím s kolegy a kolegy v Evropské radě a přijímám rozhodnutí, tak tam jsou takové rozhodnutí, že já sám sebe jakožto šéfa vlády vyzývám, abychom zaplatili do e, svěřeneckého fondu, abychom mohli lépe se vypořádat s příčinou krize. A když potom já jsem e, zase doma ve svém hlavním městě, tak říkám, ne, to bylo taková obecné vyjádření našich záměrů, není to vůbec závazné, takže já tuto výzvu sám sobě budu informovat, co udělám jako psychiatr. Předepíšu nějaké léky, asi pravděpodobně doporučím terapii, ale to není nějaká představa, to je bohužel evropská realita, to, co jsem právě pro zasedání Evropské rady doporučuji, to, aby se zřídili svěřenské fondy, proto aby se řešila krize, příčiny krize. Členské státy nereagují nebo velmi malými částkami. Tak které dosáhnou pouze toho čila, aby se zajistil hlasovací právo při přerozdělování prostě. A já tedy říkám, že pro členské státy by to nebyla zátěž, protože Evropská komise předložila opravní prostřed číslo 8, kde vlastně vrací členským státům více než 9 miliard eur. Takže ty peníze tady jsou, je to stokrát více než těch 20, 82 eh, milionů eur, kterou vlastně potřebuje. Ne, rada proto, aby mohla reagovat na eh, neočekávaný vývoj v rámci té krize. Já tedy apeluji na radu, prosím, využijte tyto prostředky. Čím lépe budeme potírat příčiny krize, tím méně neočekávaného vývoje budeme mít. Děkuji a další řečník je pan Ožok. Paní vážená paní předsedající, dámy a pánové, Evropská komise vytvořila svěřenecké fondy, kterých cílem je budování stability a snaha o praktičtější řešení problému migrace. Je to mechanismus, který se využívá v rámci rozvojové spolupráce a zároveň se snažíme využívat příjmy ze strany různých dárců. Evropská unie vyčlenila veliké částky pro tyto fondy, ovšem zároveň očekává to, že jednotlivé státy rovněž přispějí svou troškou do no, mlína, ovšem zatím tomu tak nebylo ze strany mnoha států. Proto se ptám, jaké kroky chce komise udělat pro změnu této situace a druhá záležitost. Některé země, například je Polsko, by přijdou z prostředky například pro světový projekt eh, pro potraviny, a proto se chci, to znamená různé jiné programy, a proto se ptám, jak jsou propojeny tyto nové svěřenské fondy s dalšími již existujícími programy a různými jinými projekty. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající, a nyní má slovo paní Veržiant za QE. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Fond pro Syrii se zaměřuje na mladé lidi, na děti a především eh, na potravinovou pomoc. To je dobré, ovšem v Africe musíme bojovat proti těm hlavním příčinám migrace. To znamená realizovat proces kartumu, především na základě partnerství s těmi nejhoršími režimy světa, bohužel. Například i Sudán, který bombarduje své vlastní lidi. Je tam tam 3 miliony vysílených lidí, dále Eritrea, šílená situace rovněž, my tam chceme přijít s nějakými solárními panely. Vlády těchto zemí jsou příčinami eh, nestability, mm, podílejí se na různých nekalých praktikách. Ano, to jedna miliarda, ta je velice důležitá, těchto, tato jedna miliarda eur. Ovšem, africké eh, vlády nechtějí hrát nějakou roli eh, policajtu v tomto ohledu pro Evropskou unii. Evropská unie bohužel se otáčí zády a neuvě- nechce uznat, že 85 všech těchto uprchlíků pochází právě z Afriky. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní má slovo paní Valero na 1,5 minuty. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Každý život, který vyhasne na cestě do Evropy, vyhasne zbytečně. Nejde o to, co je příčinou toho, že se člověk vydá na cestu, jestli je to eh, syrská krize nebo chudoba v Africe, to řekl i pan ministr Schmidt. Ploty ty uprchlíky nezadrží. Pokud se sem někdo dostane a pošleme ho zpátky, protože říkáme, že bychom měli eh, uprchlíky posílat zpátky, tak eh, nastane to, že se stejně vrátí. Já si myslím, že musíme řešit ty vlastní příčiny toho, že sem lidé přicházejí. A myslím si, že tady máme před sebou velký kus práce. Pokud se dívám na to, co Rada schválila, 20. října, tak se mi zdá, že se e, příliš soustředí na migraci. Chce uzavřít hranice a tak dále. Nicméně ztrácí se zřetele to, co je z dlouhodobého hlediska nejdůležitější, to znamená rozvoj v těch zemích původu. Já si myslím, že e, se musíme zaměřit právě na tu dlouhodobou rozvojovou pomoc. E, Zatím tomu tak není. Není tomu dostat, tak dostatečně. A kromě toho je tu ještě jeden problém, o kterém již hovořili jiní kolegové. A nyní je tedy řečnice přerušena. Děkuji a nyní na minutu pan Gil. Myšlenka, eh, že se tedy má masová migrace řešit eh, u zdroje. To znamená, že máme řešit ty vlastní příčiny. Ta myšlenka je nám blízká. Musíme nabídnout globální řešení pro země původu a pro jejich sousední země. Nicméně Eh, vypadá to, že evropské vedení se tady snaží získat další prostředky od britských daňových poplatníků a my říkáme ne. Více peněz už tu není. Pokud přestaneme plítvat peníze na zbytečné projekty, eh, pokud budeme soustředit naše snahu, snahy na ty důležité eh, projekty, tak naše zahraniční pomoc bude mít větší účinek. My jsme tady eh, vytvořili mnoho videí a dalších eh, vzdělávacích materiálů. To je tedy eh, příklad arogance a plítvání peněz. My potřebujeme tedy propagovat naše hodnoty, to je propaganda, ale zároveň bychom měli jít příkladem a Eh, investovat peníze takovým způsobem, aby se nám podařilo uprchlickou krizi vyřešit. Děkuji a nyní má slovo paní Kapel, prosím. Děkuji paní předsedající, pane ministře, paní komisařko. Eh, v pondělí se konalo zvláštní zasedání eh, evropských ministrů vnitra. Bylo jeho hlavním tématem bylo to, že chceme zvětšit, zlepšit povědomí o bezpečnosti. Já si myslím, že to je tedy vzhledem k uprchlické krizi zásadní. Je tedy potřeba krizi dlouhodobě zvládnout. V tuto chvíli nejsou vnější hranice EU chráněny, protože agentura Frontex nemá dostatek prostředků, nemá dostatečný mandát. Ehm, je tu 160 lidí vnitřně přesídlených a my tady potřebujeme lepší ochranu. Dneska se hovořilo o těch svěřeneckých fondech, já jejich eh, vytvoření vítám, nicméně v tuto chvíli není jasné, kdy, kam, co se bude investovat. Je to neudržatelný stav. Myslím si, že reagujeme na tu krizi eh, příliš pozdě, eh, chybí peníze a chybí velmi naléhavě nyní v tuto chvíli, když hovoříme, jsou na rakouských hranicích tisíce lidí. A nyní je řečnice eh, přerušena paní předsedkyní. Eh, řečnice dodává, že situace je neudržitelná. A nyní tedy eh, má slovo na minutu pan Epitideos. Prosím. Pokud chceme reagovat na problematiku migrační krize, propojení s krizi v Syrii, migrační problémy v Africe, musí evropské státy přijít s více než 500 miliony eur. Ovšem já si myslím, že si lžeme, pokud si myslíme, že opravdu jenom tyto peníze vyřeší celou situaci. Uprchlíci budou neustále přijíždět do Evropy v obrovských počtech a další fondy budeme, představ, budeme potřebovat. A to znamená, že v podstatě budeme, budou naši občané neustále trpět v důsledku různých opatření, škrtů a úspor a úniku těchto finančních prostředků na pokrývání nelegálních migrantů. Chceme-li reagovat na tuto problematiku a vyřešit je, musíme řešit ty zásadní a hlavní problémy, které zapříčení tuto krizi. Musíme eh, reagovat na válečné konflikty a peníze poskytovat potom vládám, které budou pomáhat rozvoji těchto zemí a neumožní migraci lidí směrem do Evropy. Měly by být vytvořeny hotspoty a to v zemích původu. Turecko by mělo chránit své hranice a neposílat tisíce migrantů do Evropy. Děkujeme. Pan Štier má slovo. půl minuty. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Evropský parlament vždycky zastával komplexní přístup k migrační krizi a proto vítáme tento nový svěřenecký fond pro Afriku, který bude založen na stávajícím fondu pro Syrii. Očekáváme-li konstruktivní výsledky samitu ve Valetě, včetně dohody o readmisi migrantů, kteří nezískali azyl, musíme prokázat, že to bereme vážně, pokud jde o finanční prostředky pro svěřenské fondy. To znamená, že členské státy musí projevit ochotu na těchto fondech, především pokud jde o ty cílové částky. Vidíme, že ta byla stanovena celková částka na 1,8 miliardy eur a mělo, měla by se získat redistribuci jiných položek v evropském rozpočtu. Měli bychom se zaměřit při, eh, především na účinnost využívání tě, této rozvojové pomoci a očekávám zároveň od Evropské komise, že nám předloží komplexní informace, které se týkají účinného využívání těchto finančních prostředků. Ovšem, neměly by to být pouze, nemělo by to být určité alibi. V obou fondech musí být dostatek finančních prostředků k dispozici. Děkujeme i za to, že jste dodržel čas, říká paní předsedající, a nyní paní Toma jedna minuta. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Řešíme situaci opravdu mimořádnou. Myslím si, ano, jak o tom hovořil pan předseda komise, je to morální povinnost, historická povinnost nalézt řešení, které by odpovídalo závažnosti situace hovoříme zde o fondu Madat, který chceme vytvořit pro, eh, jakožto reakci na syrský, syrskou krizi. My to podporujeme, ovšem jsou zde dva problémy. První záležitost se týká finančních příslibů, které Rada a členské státy, teda především kterým nedostali. A dále je to kapitola čtyři rozpočtu, která je příliš nízká a nemáme zde finanční prostředky pro vnější aktivity. To znamená, že musí komise vytvořit nástroje mimo tento rozpočet a v podstatě vlastně nemáme možnost demokratické kontroly těchto financí. V rámci víceletého finančního rámce bohužel mm, nemáme dostatečnou pružnost a právě proto nedokážeme na to reagovat, na tuto krizi. A tato krize bude pokračovat a bude muset zřešit další krize krize, proto si myslím, že je nadmíru naléhavé, abychom reagovali na tuto rozpočtovou krizi a zároveň určitým způsobem spružnili naše víceleté plány. Děkuji. Děkuji. A nyní má na minutu slovo pan Marias, prosím. Děkuji, paní předsedající. Řecko už nezvládá příliv uprchlíků. Řecko je zaplaveno chudými syrskými uprchlíky a jak na to reaguje Evropská unie, dává nám drobné. A, to si musím, a přitom si musíme uvědomit, že Řecko je chudá země. Místo toho, abychom zastrašovali Řecko, je potřeba ukončit činnost mm, převaděčů, pašeráků Eh, měli bychom v Turecku a v dalších třetích zemích mimo Evropskou unii vytvořit takzvané hotspoty, měli bychom eh, zrušit nařízení Dublin 3 a měli bychom tedy rozdělit uprchlíky v závislosti na velikosti země a na HDP na hlavu v dotyčné zemi. Měli bychom tedy eh, zintenzivnit naši snahu, tak abychom syrskou krizi byli schopni správným mírovým způsobem vyřešit. Děkuji a nyní má slovo pan Wolf. Na minutu a půl, prosím. Funguje to? Dobře. Děkuji, paní předsedající. 1,3 eh, milionu eh, migrantů, uprchlíků přišlo do Evropy. V příštím roce by to měly být 3 miliony. Řešení Evropské unie spočívá v tom, že vytvoří svěřenecký fond, díky němuž chce vyřešit problém v Africe. Africký problém, který vznikl v tom, že jsme podpořili změnu režimu v Libii, v Sýrii. Je to africký problém, který vzniká i e, na základě cel, které, která způsobují tvrdou konkurenci a zároveň e, podporou vlád, které terorizují eh, tamnější obyvatelstvo. Evropská unie není přítelem eh, afrických občanů, afrického lidu. Evropská unie má eh, protokoloniální politiku, která se snaží tedy bránit tomuto kontinentu v tom, aby přežil, aby uživil své vlastní obyvatelstvo. Musíme si uvědomit, jaké jsou například cla, pokud jde o praženou kávu. Eh, alžerská spisovatelka jednou řekla, že eh, Afričané nepotřebují eh, dárky, potřebují mít přístupný, spravedlivý přístup k jezeru, tak aby si mohli sami nalovit ryby. Děkuji a nyní má slovo paní Gabriel na dvě minuty, prosím. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, pane Šmité, vážená paní místopředsedající. Africký spěhřenecký fond je relativně novým řešením, nesmíme ovšem zapomínat, že vždycky zde budeme mít další a další rozvojové potřeby my jsme ovšem bohužel nezabránili krizi, kterou řešíme a musíme si položit otázku, proč. Já si myslím, že zde vidíme tři důležité body. Rozumné financování, předvídání, výsledky. To znamená, musíme mít dostatečné finance, ale zároveň promyšlené, inteligentní. Musíme být velice obezřetní. Tento fond by měl být opravdu více účastnickým fondem, veřejné, soukromé finance, měli bychom se zamyslet nad tím, jak z něj udělat globální nástroj. Dále určitá předvydatelnost, posílení um, postavení těchto zemí, tak aby lépe ustály dalším krizím. A jaká je skutečná hodnota tohoto fondu ve srovnání s minulým rozvojovým fondem, jaké jsou koherentní cíle a tak dále. A samozřejmě, že pokud chceme, aby tato pomoc byla efektivní, tak jednou z možností je i limitovat počet našich priorit a zaměřit je na ty nejdůležitější, zapojit do toho partnerské země a pokud jde o výsledky, musíme definovat určité indikátory výsledků, neustále to kontrolovat, eh, to znamená eh, dávat více a získávat více. Členské státy by se měly zúčastnit těchto fondů finančním způsobem, měly by mm, samozřejmě nemůžeme žádat od našich afrických kolegů ve Valetě více, pokud my skutečně prokážeme více ochoty v rámci těchto našich nástrojů. Migrace nesmí být problematickou zónou spolupráce mezi Evropou a Afrikou. Děkuji vám. Paní Gabriel, pan Coburn by rád eh, využil modrou kartu. Chce ochotna, jste ochotná ji akceptovat? Prosím, pane Coburn, pouze jedna otázka. Vážená paní předsedající, rád bych se zeptal, souhlasíte s tím, že Evropská unie je opravdu nemožná, pokud je o využívání finančních prostředků 20 let nedostatečných výkazů, výkaznictví a tak dále. To prostě ta nejhorší agentura na světě, pokud jde o distribuci finančních prostředků do Afriky či někde na syrsko-turecký hranici. Možná Velká Británie, Francie by mohly přímo spíše dávat tyto finance a vytvářet tyto tábory, protože proč bychom to měli dávat Evropské unii, prostě zbavit se prostředníka a dát přímo ty prostředky těm uprchlickým táborům. Souhlasíte, paní Gabriel? Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji za tento dotaz. Pouze dvě věci, pane kolego. Pokud jsme nepochopili tuto krizi, vidíme, že i v minulosti, pokud bychom byli reagovali společně jakožto Unie, tak by nikdy nebyla tak rozsáhlá ta krize, jak ji vidíme v současné době. Čili ne, nesouhlasím s tím přístupem, který byl zvolen. A druhá záležitost, když se podíváme na čísla, tak to vlastně stačí. Vidíme, jak některé indikátory se zlepšily, ukazatele právě díky našemu evropskému financování. Méně chudoby, méně podvyživených dětí, Eh, ženy v lepších zdravotní formě a tímto způsobem musíme pokračovat. Není to jednoduché, ale musíme pokračovat tímto způsobem a za několik let uvidíme výsledky. Evropa právě představuje tu sílu, ale pouze pokud budeme jednotní. Děkuji. Eh, děkujeme, říká paní předsedající. Tak vidíme, že je zde samozřejmě jiný pohled mezi kolegy. Samozřejmě tomu se budete věnovat později a nyní to bude pan Guerrero Salom, 1,5 minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Sdílím záměry a cíle, které se pojí s těmito svěřeneckými fondy. Čelíme čím dál tím většímu počtu krizí, které trvají čím dál tím déle. Máme čím dál tím více lidí, kteří jsou na úprchu, které prchají, kteří prchají, ale nemáme dostatek finančních prostředků, které by pokrývaly takovouto potřebu. Potřeba financování není dobře odhadnutelná a my nejsme schopni pomoci všem, kteří by to potřebovali. Proto vítáme tyto dva svěřenecké fondy, pokud to skutečně povede k tomu, že bude lepší koordinace, lepší předvídatelnost při financování a lepší. Ale nesmíme si nic namlouvat, abychom nesklamali ostatní. Většina těchto peněz pochází z jiných fondů, takže byly již vlastně naplánovány pro podobná opatření. Podívejme se na seznam příspěvků členských států. Komise svou práci již odvedla, já tady nebudu jmenovat nikoho jménem, ale v mnoha případech eh, ten příspěvek vůbec neodpovídá hodnotám Evropské unie, když se o to pomoci těm lidem, kteří pomoc potřebují. A proto musíme dosáhnout toho, aby se skutečně jednalo o dodatečné prostředky a ne pouze nějaké přesunuté prostředky. Pokud eh, jasně říkáme, že chceme pomoci lidem, kteří prchají před hladem a válkou, tak musíme jednat odpovědně a dát k dispozici skutečné prostředky tak, aby bychom mohli přetvořit naše slova ve skutky. Děkuji, paní komisařka pravděpodobně také zareaguje na tuto otázku, ale nejdříve dávám slovo paní Trebesius na jednu minutu. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Samozřejmě, Vítám program pomoci pro Sýrii. Doufejme, že tím zajistíme alespoň zásobování protravinami uprchlických táborů v regionu. Mnoho, některé země Evropské unie dokonce seškrtaly své přísliby UNHCR, když bylo jasné varování zde, že by mohlo dojít k uprchlické krizi. Naše německá vláda a také Evropská unie tento problém ignorovaly. Nyní jsou zde snahy tedy získat Turecko pro zajištění vnější hranice EU a dávají se za tímto cílem k dispozici velké peněžní částky. Turecko ovšem dělá kroky zpět v rámci demokratizace, svobody tisky, lidských práv a tak dále. A nyní pan Juncker dokonce slíbí slíbil e, Turecku znovu otevření vyjednávání o přístupu. Co je s panem Junckerem a co pan Tusk? Pan Tusk správně ve Štrasburku před Evropský parlamentu říká, že je třeba, aby Evropa chránila své vnější hranice, aby řešila sama své problémy. Tradiční úkoly každého státu, jako je ochrana hranic, ovšem nemůžeme obětovat aktuální hippie kultuře paní Merkelové. Děkuji. Další řečníkem je pan Christoforu. Máte minutu a půl, prosím. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, nikdo jistě nepochybuje o tom, že potřebujeme solidárně přístup, pomoc při řešení uprchlické krize. Jistě mezi námi není nikdo, kdo si myslí, že bychom neměli prokázat solidaritu. Domnívám se, že evropské státy a evropští občané jsou vlastně jediní, kteří prokázali solidaritu s uprchlíky. Uprchlická krize ovšem není pouze problémem EU, je to mezinárodní problematika. Nejde pouze o to, aby EU pro jevila citlivý a solidární přístup a ostatní země se nám otáčely zády. Nemůžeme mít pouze na jedné straně Evropskou unii, která se všemožně snaží najít finanční prostředky pro řešení celé situace a na druhé straně nemí žádné mezinárodní finance k dispozici, které by reagovaly. Přece to je mezinárodní problém, OSN by mělo být zapojeno jiné zároveň světové státy. Vidíme zde například různé arabské země, jež mají k dispozici investiční fondy a nevyužívají ani jeden petrodolar pro řešení této krize když mnoho lidí tvrdí, že Evropská unie ještě neodvedla svůj kus práce, tak je to nesmírně nespravedlivé. Ano, můžeme udělat ještě více, ovšem prozatím to byla právě pouze jenom EU, která něco v tomto ohledu udělala. Já nějak nechci e, samozřejmě mít žádné předsudky v tomto ohledu, ale Turecko přece to je neakceptovatelné, když jedná tak, jak jedná ostatní země v oblasti Středomoří se snaží pomáhat a místo uh, Eh, tohoto přístupu Turecko zneužívá uprchlickou krizi a zneužívá celou tuto problematiku, aby za to získala nějaké ústupky a já skutečně nechci ani konkretizovat tu negativní roli, kterou hraje v celém regionu Turecko. Máme zde modrou kartu, říká paní předsedající. Pane Wolfe, prosím, pan Wolf chce položit otázku modrou kartou. Akceptujete, pane kolego, výborně, takže prosím, máte slovo. Pane kolego, já jsem rád, že podporujete ten koncept toho, že nejde pouze o evropskou, ale globální záležitost. Já již dlouho eh, vedu kampaně eh, za to, aby i Spojené národy vedly eh, tento boj. Souhlasíte, že byly zatím, že byla OSN neadekvátní, protože nesvolala mezinárodní konvenci, aby se tomu věnovala jakožto mezinárodnímu problému a aby celý celou krizi nemusela řešit pouze EU. Ano, prosím, pane kolego, máte slovo, můžete to povědět. Pane kolego, eh, já si myslím, že Evropská unie skutečně prokázala výjimečnou solidaritu. My jsme unii založenou na solidaritě a proto uh, jsme takto jednali. Samozřejmě, že OSN mělo přijít s danou iniciativou. Je zde mnoho zemí, které mlčí a které vůbec nejsou součástí celé rozpravy. Ty přece měly přispět alespoň finančně. Nemůžeme zde mít obrovské mm, a mocné a bohaté státy arabské nebo Rusko, které vůbec nepřispěly svou troškou do mlína a čekají pouze na akce Evropského parlamentu či Evropské komise. A proto bych se rád obrátil na místo předsedkyni Evropské komise, aby se obrátila obrátil na jiné orgány a mezinárodní instituce, aby rovněž projevili citlivý přístup k řešení uprchlické krize, tak aby na, to neleželo pouze na bedrech Evropské unie. Děkuji. Děkuji Děkuji, slovo má pan Howitt. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem byl na summitu v Valetě a jsem rád, že tedy byl založen tento svěřenecký fond pro Afriku a jsem také velmi rád, že se dnes mohu účastnit eh, diskuze tady v Bruselu o svěřeneckém fondu pro Afriku a pro Sýrii. Jsem velmi rád, že my jako Evropský parlament jsme posílili tento fond. Dneska se konal summit a já bych chtěl jménem frakce S D dát jasně najevo, že potřebujeme nové finanční zdroje. Tento svěřenecký fond nemůže sloužit pouze k tomu, že budeme tedy přesouvat peníze, které již existují. Musí to být nástroj, který tedy eh, přinese nové peníze. Eh, britští euroskeptici se snaží tedy zneužít tuto diskuzi, podobně jako jiné rozpravy, k tomu, aby kritizovali EU. Nicméně si musíme uvědomit, že mnoho příspěvků pochází také z Německa nebo z Itálie a že ne všechno tedy je eh, ze Spojeného království. Mnoho Britů si myslí, že eh, je potřeba tedy tu pomoc schválit na eh, mezinárodní úrovni. Musíme si ale uvědomit, že tisíce uprchlíků přichází do Evropy, miliony eh, se jich ještě nacházejí na hranicích eh, Sýrie, což je šokující humanitární krize. Musíme tu situaci plánovat tak, aby se ti lidé mohli integrovat do společnosti. Na to musíme připravit i společnosti, do kterých budou tito lidé integrováni. Myslím si, že ta krize byla způsobena krátkodobým myšlením a že v tuto chvíli musíme přemýšlet dlouhodobě. Děkuji a nyní má slovo pan Karas. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, dámy a pánové. Lidé, pro které je riziko eh, toho, že prchají menší než naděje na mír a lepší život doma, odcházejí vydávají se na cestu. Oba dva svěřenecké fondy jsou jakýmsi stéblem naděje pro tyto lidi. A já si proto myslím, že členské státy pomocí této naděje s touto nadějí a svými sliby zachází nesprávným způsobem. Slíbili 2,3 miliardy a zaplatili 120 milionů. To je ostudné a hovoří to samo za sebe a proto já požaduji, aby jsme nevraceli členským státům těch 9,4 miliard. Z těchto peněz musíme zaplatit ty nezaplacené částky a zainvestovat do růstu zaměstnanosti, ochrany hranic a do boji s příčinami toho, proč lidé odchází. Pouze tak se dostaneme dále, nebo členské státy, jak se zdá, nevědí, co činí. Děkuji jako další řečník paní Spiraky. Děkuji paní předsedající. Paní místopředsedkyně komise, paní Georgieva. Řekové, kteří vítali eh, migranty na ostrovech Lesbos, Kos a kteří viděli eh, děti, které se utopily, se zároveň ptali, co Evropská unie pro uprchlíky dělá. Zdá se, že Evropská unie toho dělá hodně, nicméně v životě co děláme, ale také za to, co neděláme. Eh, financování těchto svěřeneckých fondů pro Afriku a pro Sýrii přišlo pozdě. Já se tedy v tuto chvíli ptám, eh, Myslíte si, že ty přísliby Eh, musí, slib, eh, musí dodržet nějaké lhůty, kdy se ty peníze musí zaplatit. Musíme vzít v potaz, že 9,5 eh, milionu euro bylo z rozpočtu vráceno do eh, rozpočtu členských států, možná, že bychom mohli využít právě tyto peníze. Zároveň bychom měli vzít v potaz implementaci dohod se třetími zeměmi, které pomoc již dostali. Například eh, Turecko eh, dostává 3 miliardy euro jako předstupní pomoc. Musíme jednat právě nyní, protože pokud nebudeme jednat, tak Euroskepticismus bude stále eh, silnější a eh, uprchlíkům to eh, situaci nezlepší. Děkuji. Děkuji a nyní mi dovolte, říká paní předsedkyně, abych vás všechny upozornila na to, že je potřeba, abyste se drželi vyhrazené řečnické doby, byť toto téma stojí za velmi podrobnou a rozsáhlou diskuzi. Nyní má slovo pan Muresan, prosím. Uh, Milí kolegové, uprchlická krize je velmi palčivá uh, Návrh opravného rozpočtu ovšem neodpovídá tomu, abychom ji mohli vyřešit. My musíme jednoznačně definovat politické priority. Když budeme připravovat rozpočet na příští rok, musíme, je také, musíme ty priority také vybavit dostatečnými finančními prostředky, protože jinak nebudeme připraveni a jinak nebudeme schopni řešit uprchlickou krizi, podobně jako tomu bylo v létě. E, to by, toho by si měly být vědomy i členské státy při jednáních o rozpočtu na příští rok. Počítáme eh, s vámi, eh, pane ministře, prosím, předejte tuto zprávu členským státům, eh, tak jak o tom hovořil pan Karas. Tyto dva svěřenecké fondy jsou velmi důležité, protože pouze tehdy, pokud zlepšíme situaci v zemích původu, podaří se, podaří se nám ukončit tuto neustálou uprchlickou krizi, ve které se v tuto chvíli nacházíme. Děkuji. Promiň. A képviselői hozzászólások végére értünk, mert Tribéro Děkuji, tím jsme tedy dospěli na konec eh, seznamu řečníků přihlášených za jednotlivé frakce. Paní Ribeiro tu zdá se není, to znamená, že v tuto chvíli budu vyvolávat spontánně přihlášené řečníky. Každý z nich bude mít k dispozici jednu minutu a slovo má pan Polčák. Prosím. Polčák? You have the floor. Děkuji, paní předsedkyně, já jsem neslyšel své jméno. Uh, já k tomuto tématu chci poznamenat že eh, nepochybně evropa prostě musí pomáhat eh, a myslím si že dokonce evropa se nesmí bát zasahovat. Eh, vytvoření dvou svěřeneckých fondů pro sýrii a země severní afriky přichází skutečně pozdě. musíme si uvědomit že ti lidé již pět let prožívají občanskou válku a jestli si někdo myslí že tito lidé se nechají opravdu zabít nebo budou v podmínkách tábora které jsou naprosto nedůstojné které neposkytují žádnou budoucnost pro své děti tak to je jasné že nebudou. já i každý určitě z mých kolegů by v takovýchto podmínkách nežil zvedl by se a šel a proto je důležité aby evropa pomáhala. já samozřejmě vítám vytváření těchto dvou svěřeneckých fondů ale jenom si musím povzdechnout že prostě přišly pozdě. Děkuji. Frunzulika, képviselő. Děkuji, pane Polčáku, a nyní má slovo pan Frunzulika. Děkuji, paní předsedající, dámy a pánové. Já tedy eh, podporuji vytvoření prvního regionálního svěřeneckého fondu, který má řešit příčiny této migrace a e, přesídlených osob. Členské státy by tedy měly investovat prostředky do fondu Madat na dobrovolné bázi. Zároveň si musíme uvědomit, že některé africké země s autoritářským vedením využijí ty peníze správně. To znamená, že bychom měli dbát na to, jak ty peníze budou investovány, protože by se mohlo velmi snadno stát, že by se ztratily v rámci korupce, jak už se tomu v minulosti stalo. E, ty peníze by měly být vázány na určité podmínky, a zároveň by nemělo docházet k tomu, že, Evropská un, že Evropské unii bude nějak vyhrožováno. Eh, členské státy jsou tedy zavázány nebo povinny eh, vytvořit dostatečné finanční prostředky pro tento svěřenecký fond v rámci rozpočtu na rok 2016. Děkuji, pane Frunzuliku, a nyní má jako další slovo paní eh, Tomašič. Děkuji za slovo. Svěřenský fond pro Syrii a Afriku jsou skutečně velice vzletné cíle, ovšem bohužel nezlepší řešit krizi. Je to určitá určitý projev impotence Evropské unie s ohledem na krizi, která, které čelíme v těchto regionech. Bohužel taková opatření jsou kontraproduktivní, pokud Evropská unie skutečně neví, čeho chce dosáhnout. Po, poté, což jsme rozšířili naše pozvání pro uprchlíky proti vůli našich občanů. Došlo k výstavbě eh, zdí a drátů v našem sousedství. Pokud nevyšleme jasný signál migrantům o tom, že Evropská unie může pomoci pouze těm, kteří jsou přímo ohroženi na, na životech, budou tyto kroky pouze utrácením finančních prostředků daňových poplatníků. Děkuji. Děkujeme a nyní má slovo pan Jakovčič. Prosím. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Svět se nám dramaticky mění, mění se dramaticky před našimi dveřmi a v podstatě vlastně jsou to obrovské rychlé změny a o tom, o čem zde diskutujeme, jsou pouze takové okamžité aktivity, podobně jako požárníci chceme pouze hasit nějaké ohně. Dobře, samozřejmě potřebujeme i tyto kroky, ovšem zároveň dlouhodobé aktivity a kroky, do kterých by se měli zapojit všichni naši partneři, kteří těží z obchodování s Evropskou unii a členskými zeměmi. Je zde mnoho světových zemí, které zatím nepřispěly dostatečně eh, k vyřešení tohoto problému a Evropa je konfrontována. Evropa samotná je především konfrontována řešením těchto problémů. Proto bychom měli mít určitou globální celosvětovou um, spolupráci a nejenom pokud jde o Syrii a o Afriku. Děkujeme. Pan Viges má slovo. Aniž bychom přestali ignorovat humanitární problémy, které si zaslouží reakci, nesmíme eh, odsoudit tuto unii, která se tady snaží jaksi malými částkami vyřešit ten problém, za který si ale může sami, protože ona je kumplicem toho, že se vytvořil, krize v Sýrii, v Iráku, v Líbii. Evropě má krvavé ruce, ruce potřísněné krví smrtím tisíců těch tisíců těch, kteří byli zabiti ve válce nebo museli ušíkat před válkou. Jsou to zločiny a historie musí odsoudit lídry, které dostali Evropskou unii a její země do této situace. Jako poslední pan Tarant. Prosím, máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, pokud považujeme migraci za problém, tak bychom se měli podívat na historii, protože Homo sapiens vznikl v Keni a následně se rozšířil po celé planetě Zemi. To znamená, že to není nic složitého. Já si myslím, že paní Georgieva dělá, co může, tak aby usnadnila nebo vyřešila ten současný problém. Nicméně si musíme uvědomit, že ten problém nevyřešíme tím, že e, do těch hotspotů budeme lít další peníze. Musíme přemýšlet evropsky. To znamená, že musíme myslet na obranu a bezpečnost a právě proto bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že potřebujeme společnou bezpečnost a obranu a také společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Děkuji. Tím jsme tedy ukončili postup každý jaj, vyvolávání spontánně přihlášených řečníků. Já v tuto chvíli děkuji všem, kteří dodrželi řečnickou dobu a nyní tady předávám slovo paní komisařce. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Ráda bych přednesla dva obecné komentáře. Za prvé, je to globální krize. Je to krize, která si vyžaduje globální reakci. Evropská unie představuje 20 eh, světové světového hospodářství, ale 50 eh, rozvojové pomoci a humanitární pomoci. To znamená, že eh, svůj úkol plníme a je důležité, aby každý, kdo má prostředky a může pomoci, tak učinil. Protože ten, kdo je bohatý, má také zodpovědnost. A já sdílím komentáře, které tu zazněly, v tom smyslu, že tady musíme vyzvat Eh, členské státy k mobilizaci a, a zároveň pomoci těm lidem v tom, aby si pomohli sami. Druhý obecný komentář. Stejným způsobem, jako eh, jsme zažívali hospodářskou a měnovou krizi a stejným způsobem, jako nám ta krize ukázala, že musíme tu, řeši, tu krizi řešit společně, tak i uprchlická krize odhaluje některé nedostatky EU ve smyslu nedostatečné kolektivní akce. A já se domnívám, že tedy uvidíme návrhy, které se budou týkat kontroly zprávy hranic, um, revize dublinského nařízení, ale zároveň tedy potřebujeme komplexní, soudržný eh, přístup spolupráci členských států ze střednědobého, dlouhodobého hlediska. Musíme tedy pomoci eh, těm státům eh, samotným, aby zvládali svůj další rozvoj a nejlepší způsob, jak řešit humanitární krizi, spočívá v tom, že ji zabráníme. To znamená, že se musíme soustředit na prevenci konfliktu. Musíme eh, tedy zabraňovat tomu, aby eh, se lidé vyhnuli důsledkům klimatických změn, které nepochybně povedou k dalším problémům a eh, musíme také bránit extremismu a násilí, které je s tím spjato. Evropská unie již něco dělá. E, samozřejmě, že nejsme dokonalí, ale zároveň si musíme uvědomit, že děláme více než mnozí kolem nás. A kromě toho mám několik konkrétních komentářů. Správně bylo řečeno, že musíme oslovit i další partnery oblasti rozvoje. Já se o to snažím. Já jsem minulý týden byla ve Spojených státech, setkala jsem se s Mezinárodním měnovým fondem, se Světovou bankou, se zástupci Spojených států, eh, což jsou tedy velmi důležití partneři, eh, které potřebujeme při takovýchto krizích a zároveň musíme jít dál za tu bezprostřední pomoc. To znamená, že musíme na pomoci těmto zemím vytvářet fiskální kapacity, tak aby měli eh, takový ten obraný ochranný polštář, musíme řešit eh, a odstraňovat jejich eh, zranitelné hospodářství. A také se o to snažíme. Kromě toho tu zazněla naprosto jasná výzva v tom smyslu, že by ty peníze neměly být takovou osamocenou kapkou v moři, takovým ostrovem. Já bych to ráda okomentovala tak, že 2,3 miliardy euro zasazujeme do kontextu 10 miliard euro, které komise investuje do eh, prchlické krize z vnějšího vnitřního hlediska. Specifika těchto svěřeneckých fondů spočívají v tom, že je to tedy nový způsob, jak lépe organizovat a investovat naše prostředky účinnějším způsobem. Nicméně to nic nemění na zodpovědnosti. Samozřejmě, že i tady tedy bude povinnost zpovídat se Evropskému parlamentu a já doufám, že to dokonce bude případnější, eh, protože se to bude eh, týkat těch dlouhodobých programů. Kromě toho, eh, jestli ty peníze nejsou pouze jakýmsi přesouváním prostředků, které již v rozpočtu bez tak existují. Ráda bych řekla, že velká část těch peněz jsou nové prostředky. Eh, kromě toho jsme tedy vzali miliardu z rezervy v rámci Evropského rozvojového fondu a Vyčlenili jsme tedy ty prostředky konkrétně na tuto krizi Kromě toho došlo eh, k přesunutí určitých eh, finančních zdrojů z projektů, které tedy nejsou v tuto chvíli hlavní prioritou. A já si myslím, že je to správné. Zazněla tu kritika. A bohužel ti, kteří tu eh, kritiku přednesli, ji přednesli a následně nepočkali na odpověď, což je škoda. Já si myslím, že máme poměrně dobré výsledky jako Evropská unie, pokud jde o rozvojové pomoci, rozvojovou pomoc a pokud jde o humanitární pomoc. E, já jsem na to velmi hrdá, e, protože jsem na tomto poli dříve e, působila. Úspěšní jsme proto, že působíme v terénu a velmi přesně víme, jaké jsou priority v dotyčných zemích. To znamená, že investujeme eh, naše prostředky na pomoc Syřanům, lidem v Sýrii. Bylo řečeno, že pomáháme pouze zemím, které se Sýrii sousedí, a ne Sýrii samotné. Já říkám, že to není pravda, protože polovina prostředků eh, je investována právě do Sýrie, do oblastí, které jsou eh, obsazeny rebely. Ano, jsme jedním z mála dárců, který se nevzdal ani v těch eh, nejzasaženějších částech eh, Sýrie, kde padají bomby a kde lidé musí eh, působit za velmi obtížných okolností. Několikrát tu zaznělo, že plítváme penězi a že tady nejsou kontrolovány naše účty, což je špatně. Naposledy eh, ty naše účty byly podepsány včera, to znamená, že bychom neměli zaměňovat naše chyby, které bohužel eh, existují, ale eh, ne, není to plítvání, není to podvod, jsou to chyby, ke kterým bohužel dochází. Musíme si jasně uvědomit, že v tuto chvíli stojíme před obrovskými úkoly a jejich vyřešení má zásadní význam pro samotnou pozici EU. Nicméně pokud budeme spolupracovat, tak se nám to podaří mnohem lépe. Byla bych ráda, kdyby ty svěřenecké fondy, které mimochodem přetvař, při, představují novou platformu pro e, naši společnou akci, kdyby byly naplněny penězi ze členských států, e, objevily se e, po, o, povzbuzující Eh, signály například i ze Spojených států, v tom smyslu, že by tedy mohli eh, v Sýrii investovat, jestli paralelním způsobem nebo tímto způsobem, to uvidíme. Já v každém případě velmi srdečně děkuji Evropskému parlamentu, že se tedy angažuje v této věci a ráda bych na závěr zvlášť poděkovala lucemburskému předsednictví panu ministrovi Šmitovi, kdyby všichni tak byli jako vy. Děkuji vám. Én pedig meg szeretném köszönni Georgieva biztos asszonynak. Děkujeme, děkujeme, vážená paní komisařko Georgievo, děkujeme vám za skutečně vyšerpávající odpověď a nyní prosím pana ministra Šmita. Vážená paní předsedající, já skutečně již nemám mnoho, co bych dodal k tomu, co řekla paní místo předsedkyně komise. Samozřejmě, že situace je nesmírně a musíme efektivně mobilizovat zdroje, které potřebujeme. Je pravda, že možná některé členské státy ještě nedostály svým povinnostem, svým závazkům, nedostatečně reagovaly, nesplnili veškeré závazky. Ovšem záleží i na vyslání jasného signálu Evropského parlamentu, tak aby tyto závazky skutečně byly zásadním způsobem akceptovány a zároveň respektovány. Zároveň musíme velice otevřeně říci, že zde neexistují nějaké dvě úplně oddělené sub, dva oddělené subjekty. Na jedné straně Evropská unie, jakožto organizace na druhé straně členské státy. To, co děláme, děláme prostě jako to celé společně Evropská unie. Některé příspěvky, samozřejmě, které představují rozpočet unie a členský států, poté zde máme samotné prostředky jednotlivých členských států, ale jistě to, bychom to měli prostě všechno spojit, propojit a potřebujeme nyní zahájit fungování tohoto svěřeneckého fondu. A myslím si, že vy jste to řekla velice jasně a někteří poslanci, poslankyně rovněž, že se to týká především některých našich hlavních představitelů Evropy, protože se to týká zároveň našich um, sousedů, to lidé k nám přicházejí. Ovšem, není to pouze evropský problém, je to mezinárodní krize a proto je očividné, že pokud chceme reagovat, tak musíme samozřejmě do toho zapojit celé mezinárodní společenství a především některé státy, které prostě rovněž je v jejich zájmu, abychom řádným způsobem vyřešili a řešili tuto krizi. A druhá záležitost je dlouhodobějšího charakteru a to je v podstatě celá problematika rozvojové pomoci, určitého opětovného zvážení a promyslení naší rozvojové politiky. Nemůžeme totiž říci, že by to byl nějaký ideální úspěch Měli bychom zvážit tuto politiku, podívat se, kam jdou naše finance, jaká je efektivita využívání těchto peněz, jakým způsobem angažujeme i třetí země. Zda je můžeme do toho zangažovat, protože někteří na to poukázali, že často ani nemáme toho protihráče. Není tam žádný stát, není tam protějšek, počátek vůbec právního státu. V Eritrea například vidíme, že je to režim, který v podstatě vlastně tlačí tyto své obyvatele k útěku, protože jinak by mladí lidé museli trávit svou, své mládí v, v, v armádě, která v podstatě tímto způsobem vyhání. Čili opravdu jde o mnoho problémů, které musíme řešit a čeká nás mnoho dlouhodobých kroků. A na závěr této nesmírně bohaté rozpravy bych řekl, že musíme vyslat jasný signál, jediné řešení, jak zvládnout tuto problematiku a tuto krizi, je cesta solidarity. Nic jiného neexistuje. A ne, že budeme zde prostě spolehat jeden na druhého a že naše, naše kroky budou odděleny od globálních kroků a tím dosáhneme nějaký výsledku. Ne, ne, ne. Toto si myslím, jsem si jasně jsem jaksi vytáhl i jako jádro vystoupení mnoha z poslanců Evropského parlamentu. Děkujeme, říká paní předsedající, děkujeme za toto vaše závěrečné vystoupení.